Now, dear colleagues, we now... Takže, milí kolegové, a nyní se dostáváme k hlasování. Jakož máme sklus, tak pokud jde o vysvětlování hlasování, to neproběhne okamžitě po hlasování, protože máme sklus. To znamená, že až teda proběhnou na závěr celé rozpravy dneska večer. A jestli dovolíte, ještě bych ráda řekla, že další debata začne okamžitě po hlasování takže tím se dostáváme úplně k první zprávě a to je zpráva pana Dina Nota. Budeme hlasovat po jménech, zahajuji hlasování. Yes. And okay. I guess the applause. A takže to znamená, že někteří kolegové asi přišli pozdě, tak jim tleskáme a teď již končím. Uzavírám hlasování. Tato zpráva byla přijata. A nyní je to zpráva paní Ulskok. Rozhodnutí o zřízení výboru pro sociální ochranu opět hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Další zpráva, další hlasování, rovněž paní Úskok, rozhodnutí o zřízení výboru pro zaměstnanost. Opět je to hlasování po jménech, takže můžeme hlasovat. Milí kolegové, jmenovité hlasování. Hlasujeme po jménech, prosím. Končím hlasování. Přijato. A nyní je to zpráva pana Olbrichta a paní Tomas změna víceletého finančního rámce na období 2014-2020. Hlasujeme po jménech, potřebujeme kvalifikovanou většinu, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Velice jasně přijato. A nyní budeme hlasovat o usnesení, které se týká arménské genocidy, z té výročí této genocidy. Je to návrh usnesení sedmi, poz, sedmi skupin se sedmi pozměňovacími návrhy, takže dvojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 3. Pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5. Pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Bylo to jasné, bylo to jasné, milí kolegové, říká paní předsedající. Dobře, ověříme to. Ověříme, takže návrh číslo 5. Elektronické ověření. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Potvrdili jsme to. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní celé usnesení. Kdo je pro? Proti? Děkujeme. Opravdu velkou většinou přijato. Děkujeme. A nyní poslední hlasování, které nás čeká. Je to usnesení, které se týká Mezinárodního dne Romů, boji proti, proti romským um, postojům a zároveň jde o e, uznání genocidy Romů. Máme zde dvě, dva návrhy, e, u kterých budeme hlasovat e, jmenovitě. Je to nejprve dvojka. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. A návrh číslo jedna, opět jmenovitě, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. A nyní celé usnesení. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Děkujeme. Takže tím jsme ukončili hlasování. A nyní, jestli dovolíte, německy. Počkám, počkám na kolegy. Počkáme, až kolegové, kolegyně opustí sál, ti, kteří odchází, poprosím vás, abyste urychleně